A já doufám, že tyto programy opravdu přispějí k evropskému povědomí ve Švýcarsku. Děkuji. Děkuji, Doris. Doris. Já také ti chci poděkovat, poblahopřát nejenom k tvému nadšení a za tuto práci, ale především, na, že na konci týdnu v Madridu budeš eh, prezentovat eh, mm, program Lux. 17. tam nemohu sice být, ale já se 19. připojím. Děkuji. Ano, je velice dobré, že náš parlament má lidi, jako je Doris Park, kteří pracují tak efektivně. To potřebujeme všichni zde. Tím uzavíráme rozpravu na téma a budeme hlasovat eh, v poledne. A e, nyní poslední, tedy poslední, ano, následující bod, e, to je věc jiné povahy. Další bod to je otázka k ústnímu zodpovězení, tedy interpelace na e, komisi o dobrých podmínkách nosnic e, a je to z výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Autorem je kolega Paolo de Castro, který je Mm, předsedou předmětného výboru a dáme mu teď slovo. On má pět minut na ten svůj dotaz. Grazie, signor presidente. Signor commissario, onorevoli colleghi. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Dnes to je eh, významný okamžik diskutovat o strategickém tématu, což je pohoda zvířat v zemědělství. Od 1. ledna 2012 nabídou nabydo účinnosti eh, podmínky směrnice 7499 o minimálních eh, normách pro chov nosnic, kdy se budou eh, rušit ty konvenční klecové systémy, které se mm, používají v drubežárnách. A, takže to bude zakázáno a budou takové systémy, které budou garantovat lepší pohodu zvířat. A pane předsedo, já připomínám, že Rada Evropské unie 19. července 1999, to eh, Rada zažila významný den, poněvadž zástupci mé země, náš ministr, italský ministr, příznivě hlasoval pro tuto významnou směrnici. A dnes tedy po hm, té, co nabyla eh, v účast eh, tato norma, tak stále eh, tedy naši chovatele nebo drubežárny pokračují se starým, se starým systémem, a což znamená, že komise musí vyvinout velké úsilí, aby chránila pohodu zvířat, aby i chránila ty producenty, kteří jsou v souladu s, té, s tou směrnicí 74 a kteří musí, kteří musí tedy tedy eh, hladce přejít na ty nové podmínky, bez toho aniž by byly narušeny podmínky na hospodářské soutěže na trhu. Pan, mm, my eh, jsme měli možnost tedy se zabývat touto tematikou, protože to bylo součástí eh, našeho výboru. My jsme intenzivně v posledních měsících jsme se tomu věnovali za účasti všech politických frakcích a z toho právě vyplývá tato interpelace, to, tato otázka k ústnímu zodpovězení na komisi. A to jsou tři významné otázky. Za prvé, jak je to s plněním těchto nových norem v členských státech? Za druhé, jaké kroky mají členské státy přijmout, aby garantovali dodržování podmínek stanovených ve změně směrnici? Mm, a mm, pokud to bude nutné, eh, tak eh, jak je to s těmi podniky, mm, které se ještě musí uspůsobit. A dále, Eh, eh, jak je to s tím, abychom zažehnali krizi, eh, krizi vajec na trhu a jak bychom mm, bojovali proti nekalé soutěže ze strany třetích zemí, kteří neplní tyto naše podmínky, na vnitř, které máme na vnitřním trhu pro naše podniky. To jsou velice konkrétní otázky, na které chceme konkrétní odpovědi od komise. My chceme garantovat transparentní trh, který mm, bude založen na reciprocitě citě eh, pravidel, který i bude zpět k větší konvergenci standardů ochrany eh, eh, podmínek chovu zvířat v celém světě. Je to téma, o kterém jsme již několikrát diskutovali ve výboru od začátku našeho mandátu a to je zásadní téma, aby naše úsilí tedy úsilí Evropy, pokud je o pohodu zvířat, tak aby eh, to bylo eh, a potom nebylo vlastně diskreditováno eh, trhem, který neuznává tyto podmínky pod zvířat. A je třeba i se vyhnout narušení hospodářské soutěže, protože zde by potom byli někteří producenti, kteří by byli mimo tato pravidla a e, ti by měli z toho e, hospodářskou e, konkurenční výhodu. Takže my zde jsme i odsouhlasili již usnes, dnes dopoledne, budeme hlasovat o usnesení v tomto smyslu a to bude velký významný příspěvek k tomuto. Děkuji, Paolo. A nyní má slovo paní komisařka Vasiliu aby odpověděla na tyto otázky pana de Castro. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, komisař Dalí mě požádal, abych ho omluvila. Nemohl bohužel přijet osobně, ale jsem ráda, že jakožto bývará komisařka, která byla zodpovědná za eh, dobré životní podmínky zvířat, že se mohla převzít tuto otázku. Jménem komise bych chtěla zdůraznit, že zákaz nových zákaz konvečních klecí, který byl přijat v roce 1999, výrazně zlepšuje životní podmínky nosnic v Evropské unii. Zároveň ten, tato, tento zákaz stimuloval diskusi na celém světě. Chtěla bych zdůraznit, že členské státy jsou primárně odpovědné za implementaci legislativy Evropské unie, pokud jde o ochranu nosnic. Komise se snaží monitorovat prosazování legislativy v členských státech, včetně provádění inspekcí ze strany odborníků komise. Zároveň hodnotíme údaje poskytované členskými státy každý rok. A které přichází na základě rozhodnutí komise týkající se eh, životních podmínek nosnic. V listopadu 2010, minulý měsíc, oficiální údaje eh, týkající se této oblasti získala komise od 24 členských států. do posud jenom 18 členských států ale předložilo úplné údaje. Tyto údaje ukazují, že 66 eh, produčních míst v 18 členských státech eh, mělo nosnice ve volných výbězích. 29 měly uzavřené systémy, 3,5 eh, míst měly konvenční klece a 1 mělo zdokonalené klecové systémy. Komise si je vědoma toho, že stále ještě existují nedostatky v údajích a že tři členské státy vůbec neposlaly odpověď, zatímco šest členských států poskytlo jenom částečné údaje. Z tohoto důvodu je tento obrázek neúplný. Komise nadále žádá členské státy, aby doplnili chybějící údaje, kdykoliv to bude možné, včetně v rámci stáleho výboru pro potravinový řetězec a dobré životní podmínky zdraví a také v rámci vetera, veterinárních úřadů. Komise eh, požádala členské státy formálním dopisem, aby vytvořili národní akční plány pro implementaci tohoto zákazu a aby lépe zanalizovali, aby, abychom tak lépe mohli zanalizovat situaci v EU. V této chvíli se komise soustředí na to, aby zajistila, že členské státy učiní odpovídající opatření, aby se implementoval zákaz eh, konvenčních klecí do uvedené lhuty. Členské státy musí zajistit, aby vajíčka, která nebudou vyprodukována podle směrnice o ochraně nosnic, se nedostaly na evropský trh. lepší přehled o situaci budeme mít příští rok, poté, co se setkají zainteresované strany. Toto setkání proběhne v lednu 2011. V současné době je import vajíček omezený kvůli tomu, že nemají dlouhou trvanlivost a také kvůli požadavkům na bezpečnost potravin. Podle evropské legislativy a, vajíčka importovaná ze třetích zemích u kterých není dostatečná záruka toho, jak byly vyprodukovány. Takováto vajíčka by měla být označena etiketou, že neodpovídají standardům EU. A tím by mělo dojít k omezení přístupu takovýchto vajec na evropský trh. Komise bude hodnotit situaci ve spolupráci se zainteresovanými stranami a v rámci schůzky, která proběhne v Bruselu v lednu 2011. A jede nám o to, abychom zajistili Eh, řádné uplatňování této směrnice. Děkuji. Děkuji. A nyní zde máme řečníky za politické skupiny. Jako první je řečník za EPP, což je paní Esther de Lange. Dvě minuty. Eh, Děkuji, pane předsedající. My se tady obrovskými kroky Vidíme, že tedy zde v obrovském množství na trh eh, se dostávají vejce, které nejsou vyráběny podle evropských kritérií a nyní máme rok 2010 a tato vejce nesplní kritéria směrnice z roku 99, totiž zákaz nezdokovaných klecových systémů. A chci říci, že průměrný spotřebitel se prostě vždy rozhodne pro ty nejlevnější produkty a nechce prostě vydat o 34% více za eh, vajíčka, která pochází z odpovídajících klecí. Takže tím vzniká kompetitivní výhoda. Já se ptám, co činí komise pro to, aby se postarala o to, aby producenti, kteří splňují kritéria, která investovali do alternativ, aby ti neměli konkurenční nevýhodu a chci říct si, paní komisařko, neomlouvejte to tím, že členské státy jsou odpovědné za provádění a kontrolu, protože vy jste strážkyně smluv. Vy zde tady máte tento cíl a já musím říct, že je velice politování hodné, že nemáme dobrý přehled o co se týče údajů, protože je třeba zvýšit ten náš nátlak, který vyvíjíme, protože potřebujeme více inspekcí, potřebujeme národní akční plány, potřebujeme zákaz dovozu vajec, která nejsou vyprodukována podle stávajících pravidel. Není možné tedy Eh, ono tím neohrozujete pouze důvěryhodnost eh, farmářů, ale svou vlastní důvěryhodnost a důvěryhodnost ochránců zvířat a veškerých předpisů, které se toho týkají. Děkuji paní De Lange. A nyní za socialisty pan Kapula Santos. prezident. Děkuji, pane předsedající. Rovněž já, stejně jako náš eh, předseda Paul de Castro, jsem měl tu příležitost a bylo to před 12 lety, se účastnit rozhodnutí, kde, kde se schválila směrnice, o které diskutujeme. Bylo to velice obtížná dlouhá debata, protože tady byly takové dvě eh, tábory a šlo o dvě věci, které si vlastně odporují, totiž ochrana zvířat a zajištění konkurenceschopnosti sektoru. Zořečení, které jsme eh, potom nalezli, bylo to, že chceme chránit zvířata a zároveň chceme poskytnout sektoru dostatečně dlouhou dobu na to, aby se mohlo přizpůsobit. Samozřejmě ještě nám chybí dva roky do toho, než vstoupí v platnost nové normy, ale ty údaje, které máme k dispozici, které se týkají toho, kdo se již přizpůsobil, jsou znepokojivé a paní komisařka to zmínila. Není možné, aby podniky, které investovaly a které se snaží a splňují zákony, aby vlastně za to byly potrestány, protože tady dochází k nekalé konkurenci. Děkuji za informaci paní komisařky, ale chci říct, že bychom byli rádi, abychom získali detailnější informace, které se týkají opravdu reálné situace situace v každém členském státě a rádi bychom rovněž věděli, jaké konkrétní snahy, eh, mimo těch, o kterých se zmiňovala se paní komisařka, by mohla učinit komise v tom smyslu, aby podniky opravdu smlňovaly standardy, které eh, jsou v předpisech do roku 2012 a rovněž chceme vědět, zda zde máme nějaký eh, sankční režim, který by byl konformní minim, aspoň z minimálních hledisek ve všech členských státech. A jistě paní komisařka bude mít ve všech svých stahách podporu našeho parlamentu a musím říci, že my budeme proti tomu, aby z toho vypadly body 8, 9 a 14 a chceme, aby opravdu eh, to rozhodnutí mělo i nadále důvěryhodnost. Děkuji Luisovi. Nyní má slovo pan George Lyon za ALDE, máte dvě minuty. Uh, Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Děkuji za informace na začátku této rozpravy. Nejdříve bych chtěl říci, že bez ohledu na to, jestli máte celkový obrázek nebo nikoli, tvrdá fakta jsou, že od 1. ledna příštího roku pravděpodobně 8 milionů vajíček v EU bude produkováno nelegálně máme 12-měsíční eh, cyklus a není pravděpodobné, že se to do té doby stihne. Co řeknu eh, zemědělcům ve Velké Británii, kteří utratili asi, každý asi 2 miliony liber, aby produkovali legálně. Mají tedy vysoké eh, náklady o 8 až 10 vyšší, co řeknu spotřebitelům doma, když jsme jim slíbili, že od 1. ledna 2012 už na trhu nebudou žádná vajíčka, která budou produkována v klecovém systému, v konvenčních klecích. Já chci, aby parlament a komise se zasadili o to, že Eh, zajistí, aby tato legislativa byla dodržována. Žádné výjimky a žádné prodlužování lhuty, protože eh, producenti měli deset let na to, aby své produkční postupy změnili. A já chci, aby členské státy, ve kterých se legislativa dodržuje, mohly chránit své spotřebitele a své producenty a aby se tak vejce, která jsou produkovaná nelegálně, nedostala na trh. Dále se domnívám, že komise by měla vypracovat seznam, až bude mít informace a prstem ukázat na ty, kteří legislativu nedodržují. Deset let je dlouhá doba pro jakékoliv producenty, aby investovali a připravili se na změnu. Komisařko, doufám, že na závěr ve svém projevu nám jasně řeknete, že chápete obavy producentů a spotřebitelů a že slíbíte tvrdé kroky, které budou chránit obě strany. Děkuji, pane Tři a půl minuty má pan Martin Heusling za zelené. Pane předsedající, paní komisařko, vaše odpovědi mě nepřesvědčily. I to, co komise řekla ve výboru Agri, bylo vše ostatní než přesvědčující. Pan kolega Georgian o tom již hovořil. Ten problém se blíží od roku 2012. Budeme mít 30% vajec na trhu nelegálně a nebudeme vůbec vědět, jak se eh, k tomu postavit. A nyní důvěřovat v to, že členské státy ještě dostojí své informační povinnosti a předloží zprávy. Chci se zeptat, proč eh, Chci tedy říct, že je třeba jasně prosadit, aby členské státy dodržovaly evropské právo, že to musí platit pro všechny farmáře, protože jinak zde máme tady velký problém potom s důvěryhodností v oblasti ochrany zvířat a my, nám jde přeci o to, abychom si ochránili naši důvěryhodnost této oblasti a občané nám důvěřují v tom smyslu, že se to bude realizovat, protože ona ta oblast ochrany zvířat je velice senzibilní a my tady dáváme farmářům prostředky k dispozici eh, z veřejného rozpočtu protože chceme mít vyšší ochrany, co se týče standardy minimální dobrých podmínek zvířat a tak dále. Takže otázka je, k co nyní učiní komise? My jsme to již požadovali na výboru. Jde o to, aby předložila jasný seznam opatření a my opravdu nemůžeme akceptovat to, že nyní se tady diskutuje o tom, nebo že to hrozí diskuze o prodloužení lhůt. To je naprosto nepřijatelné. Není možné trestat ty, kteří dodržují předpisy, kteří se přizpůsobili a dávat ostatním možnost jak si si prodlužovat to přechodné období. Ono to podkopá i důvěru v evropské investice ze strany zemědělců. Vy jste hovořil o tom označování eh, těch vajec, které přicházejí mimo, z, ze státu mimo EU. Já se chci zeptat, co se stane s produkty, ve kterých jsou vajíčka, která nejsou čerstvá, například tekutá vejce a tak dále. Jak to budeme označovat? Takže já si myslím, že i to je třeba i hned upravit. A že to bylo také často řečeno, deset let je dlouhá doba. V podstatě všichni v Evropské unii dobře věděli, že ta lhůta tady je a že je ji třeba dodržet. A žádný členský stát, ani nové členské státy se nemohou vymlouvat a říkat, bohužel nám ta doba nestačila, protože opravdu deset let je dostatečně dlouhá doba. Evropská unie je na špičce, co se týče ochrany zvířat. My tím argumentujeme celosvětově, říkáme to také spotřebitelům a proto to musíme opravdu konsekventně provádět, protože jinak všichni, i tento parlament a zejména komise, ztratíme důvěryhodnost, co se týká provádění evropských standardů. A proto my zde komisi vyzýváme, aby jednala, aby opravdu nenechávala jak si dále plynout čas, protože jinak budeme mít prvního, první 2012 velice špatnou a neuspokojivou situaci. Děkuji. Děkuji, kolego. A za ECR má slovo pan eh, Nicholson. Má dvě minuty teď, protože jeden z jeho eh, kolegů eh, se vzdal slova, takže pan Nicholson, Jim, má dvě minuty. Thank you. Uh, Děkuji. Pane předsedo, nejdříve bych chtěl říci, že nejsem úplně přesvědčen tím, co říkala paní komisařka. Při dvou příležitostech úředníci komise přišli do výboru pro zemědělství a to, co nám řekli, nebylo nejenom nepřijatelné, byla to zkrátka ostuda. Vyslechl jsem si, co řekla komisařka a velice mě to zajímalo, ale nedala nám žádné jiné informace než to, že se setká se zainteresovanými stranami v lednu. Takže co jim řeknete v lednu, paní komisařko? Co bude výsledkem této schůzky? To chceme vědět. Protože se musíte uvědomit, že dnes jsou stále ještě některé slepice v konvenčních klecích. Už jsou tam. Většinou eh, ten cyklus eh, snášení trvá 13 a 14 měsíců v konvenčních klecích. Vy jste řekla jednu věc, možná k tomu ještě řeknete více. Řekla jste, že vajíčka, která eh, půjdou z, mim, z jiných zemí než Evropské unie která nebudou držovat pravidla, budou označena. Zohledňujete Zohledněte to, že eh, vajíčka, která budou eh, produkována v EU, ale nelegálně, eh, nebudou moci být prodávána v EU, nebudou moci se dostat na trh a zároveň nebudou moci být exportována, nebo jak to bude? John Lyon, George Lyon řekl, že 83 milionů vajíček bude v Evropě po na začátku roku 2012 nelegálních. Ale lidé budou chtít vejce i nadále jíst. Takže jak to budeme řešit? Já chci vědět, jakým směrem se vydáme. A chci, abyste nás ujistila, že se sem vrátíte v březnu a předložíte nám jasný návrh toho, co uděláte. Co uděláte proto, abyste dostala situaci pod kontrolu. Tuto věc zdůraznila celá řada producentů. Celá řada producentů utratila miliony liber a nyní nemůžeme po nich žádat to, aby platili více než lidé, kteří eh, neprovedli změny podle legislativy. Děkuji, Jamesy. A minutu a půl eh, má slovo pan Aňu. Pane předsedo, komise způsobila velkou krizi ve vejcovém průmyslu. 100 milionů slepic stále ještě e, v dané datum bude v konvenčních e, klecích. Není dostatek peněz ani logistiky, aby se to změnilo. A trvání na pravidlech a může e, samozřejmě dávat pocit uspokojení, ale může to zároveň ohložit ohrozit celé toto odvětví. Podívejme se na praktický dopad. Jak se zbavíte 100 milionů slepic během 24 hodin? Nebo jak se každý den zbavíte 83 milionů, nebo v jeden den 83 milionů vajec? zároveň kde eh, spotřebitelé najdou eh, náhradní 83 milionů vajec. Půjdou, eh, budou to vejce z Brazílie nebo z Indie nebo z Ukrajiny. Ve všech těchto zemích nejsou dostatečné podmínky pro ochranu nosnic. Zároveň tímto ohrožím, ohrozíme konkurenceschopnost ehm, tohoto odvětví v Evropské unii. Dojde k tomu, že velká část tohoto odvětví se odstěhuje za hranice, protože je budeme nutit, aby dodržovali naše pravidla. Já se domnívám, že zákaz konvenčních klecí je naprostý nesmysl. Je to také něco, co by eh, mohla spochybnit Světová obchodní organizace. Myslím si, že by bylo dobré, aby zde existovaly určité eh, výjimky pro producenty, kteří nemohou doposud dodržovat tato pravidla. Myslím si, že je nesmysl, aby vejce produkovaná v EU se nemohla dostat na evropský trh, ale zároveň abychom importovali z jiných zemích. Máte v plánu označovat vejce, ale jakým způsobem to bude probíhat? Já se domnívám, že zde existuje velké nebezpečí pro podvody. Komise poukazuje na to, že eh, je příliš náročné zorganizovat systém organizova- eh, označování vajec. Je to eh, trochu podobné jako označování ovcí elektronickými čipy. Já si myslím, že komise zde postupuje naprosto nekonzistentně. Evropská unie musí udělat to, co je aspoň nejméně špatné. Evropská unie musí se soustředit na eh, inspekce v členských státech, která pravidla nedodržují. Většina maloobchodníků ve Velké Británii eh, se chce vyhnout tomu, aby se vejce z konvenčních klecí dostala na eh, trh, ale je potřeba, aby tyto vejce byly řádně označeny. Eh, Takže ještě pan Matras na jednu minutu k této, k eh, tomuto tématu. Děkuji vám, pane předsedo. Toto je záležitost, která se netýká pouze slepic a klecí pro jejich chov, ale je to o naší schopnosti vykonávat dozor nad společným trhem. Už eh, Zdá se, že od roku 2012 budou veškeré produkty legální. Nicméně některé skandinávské a další země eh, toto řešení odmítly. A to znamená, že eh, budeme potřebovat spoustu dalších peněz. Eh, zatím v přepočtu na jedno vejce ty náklady jsou na zhruba 15 centech. Takže zdá se, že z ilegálních chovů zde budeme mít produkci, která bude podkopávat stabilitu tohoto trhu. Zajímalo by mě, jestli eh, komise chce jednat, eh, aby tato vejce byla také konkurenceschopná. Eh, poučení bude možná taková. Jestliže Evropská unie přijme směrnici, pak platí mnoha lidem, aby ji ignorovali. Děkuji vám, pane Matrasy. Paní Erans Garcia. Thank you, president. Děkuji vám, pane předsedo. V lednu 2012 400 španělských produ- eh, producentů možná už nebude existovat. To znamená, že ztratíme produkci ve výši 30 tisíc tun vajec. A jediná věc, kterou tímto postupem skutečně dosáhneme, je to, že budeme nahrazovat naši vlastní ztracenou produkci dovozem z jiných zemí, kde standardy chovu slepic jsou daleko nižší. Tady je třeba se k tomu postavit inteligentně Jestliže tedy my chceme mít velkorysejší standardy pro chov, pro chovné klece, tak musíme skutečně to dotáhnout do konce a chovat se inteligentně, abychom nedávali zbytečně příležitosti třetím zemím, eh, které produkují daleko úsporněji než my. Tato směrnice znamená, že eh, evropským producentům vzniknout velké náklady navíc a e, bude to jako domino, ty náklady se budou rozšiřovat dál. E, tady se říká v druhém odstavci, že bychom měli mít řešení pro ty, kteří momentálně rekonstruují e, svoje chovy, vyměňují jejich zařízení. My bychom to měli provést tak, aby se zajistilo, že nevznikne prostě přes noc nedostatek vajec na společném trhu, což by vedlo k jedné jediné věci, a to je zvýšení cen. Průmysl produkce vajec sice samozřejmě musí eh, brát v úvahu také spotřebitelské zájmy. Není paní Rodust? Na tomto místě bych ještě jednou ráda výslovně poukázal na to, že eh, je eh, jednoduše a prostě už hotová věc, že klece se nebudou používat. Členské země měli dostatek času na to, aby se připravili, aby zrealizovali eh, tento přechod. A navíc ještě lhuta na ní u konce zbývá ještě 12 měsíců. Já se domnívám, že se musíme postarat o to, aby klece k prvnímu lednu 2012 byly kompletně minulostí. Myslím si, že prostě zde musí být možnost, aby členské země, které to nezvládly realizovat, eh, aby tyto země musely čelit právním následkům, například pokud tam, Také bychom se měli postorat o to, aby vejce, které pocházejí z chovů, které neodpovídají evropským normám, neměly přístup na evropský trh. Děkuji vám, paní Rodust. Paní Reimers na minutu a půl. Vážený pane předsedo, paní komisařko, kolegyně, kolegové, už 12 let se ví, že od 1. ledna 2012 bude chov v klecích v EU zakázán. Jak je možné, že členským zemím, některým, tedy nestačilo 12 let na přípravu na tento přechod? Toto je jeden z mnoha příkladů, jak vzniká frustrace špatným prováděním předpisů. Členské země, eh, které se připravili včas, už nyní čelí zdeformované soutěži, což není v souladu s principy EU. Já Vyzývám komisi, aby žádala ode všech dodržování evropských norem. Jednoduše a prostě eh, vajíce, vejce, která ještě po prvním, prvním 12 eh, budou z klecových chovů, jsou ilegální a nesmí se dostat na společný trh. A je třeba trestat ty, eh, kteří neprovádějí tento předpis, nikoli naopak. Máme evropské právo, které má platit stejně ve všech členských zemích, ale máme tady členské země, které se neustále vyhýbají eh, realizaci těchto předpisů. My prostě musíme fungovat způsobem padni komu padni. Děkuji vám. Eh, paní Ford nyní. Velice děkuji. Jako mnoho matek v Evropské unii chci dobré podmínky pro nosnice, ale chci také dosažitelná vejce. Má eh, dcera Eh, zná pohádky o slepicích a o kuřátách a o liškách, ale já si myslím, že je důležité, že Spojené království, eh, nebo minimálně můj, eh, můj okrsek, vyrábí vejce, která odpovídají normám. To však stálo všechny produc- producenty velké náklady, aby splnili tyto podmínky. Nicméně producenti vajec důvěřovali komise a také investovali stovky milionů liber, aby se připravili na tuto novou legislativu. Veřejná důvěra ve, Spojeném království je důležitá a je důležité, abychom chránili všechny ty, kteří v dobré víře se snažili splnit podmínky této legislativy. Teď už není čas, abychom si zahrávali s těmito uh, eh, drůbežářskými podniky. Děkuji nyní paní Madame McGuinness dvě minuty. Velice děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat komisi a chtěla bych poděkovat zejména za tu jejich reakci i když není zcela úplná. Myslím si, že předseda výboru pro zemědělství se zeptal velice jasně a oni nebyli schopni od, dobře odpovědět. Chtěla bych se zeptat na čísla, možná je můžete opravit. Říkala jste, že 66% vajec pochází z těch obohacených klecích, ale já si myslím, že to je trošku jinak. Myslím si, že Eh, byste také měli se více setkávat se zúčastněnými stranami, protože mám pocit, že tato, tato čísla jsou trošku obohacená v uvozovkách a tato čísla neodpovídají pravdivé situaci producentů vajec v Evropské unii. Dále chci říci, že pokud by bylo jednoduché splnit tuto legislativu a pokud spotřebitelé kteří eh, opravdu chtěli dobré životní podmínky pro nosnic, tak jsou také připraveni za to zaplatit. Nicméně to vypadá, že eh, zde není ochota platit. Nicméně zde během eh, Evropského parlamentu jsem nezaznamenala, že by, že by tedy lidé žádali o tuto novou legislativu. Myslím si, že je třeba říci, aby tato legislativa, která prošla Evropským parlamentem, byla plně zavedena do praxe a aby všichni, kteří eh, splnili tyto podmínky, aby byli chráněni Evropskou unii. Myslím si, že komise musí vědět, že jinak bude mít právní problémy. Také se podívejme na situaci na trhu. Bude eh, zde od 1. ledna 2012 zde bude 83 tisíc vajec, které vlastně budou nelegální. A e, bylo by dost těžké se pak s tou situací vypořádat. Také to naruší trh a také by se zvýšily ceny vajec. Mohly by zde být různé nepokoje, co se týče těchto věcí. Myslím si, že důležité, aby to komise řešila, protože je zcela nevyhnutelné, že ta vejce 83 milionů vajec se vlastně bude na trhu a budou nelegální. Potřebujeme tuto situaci vyjasnit. A ti, kteří žádají další ještě eh, další prodloužení toho období, tak eh, musí vědět, jak ta situace bude, protože trošku jsou všichni pak zmateni z toho, jak to vypadá. Omlouvám se, ale můj kolega požádal, měl také více času. Předseda přerušuje, ale já si myslím, že je to velice důležité pro všechny spotřebitele, ale i pro producenty a potřebujeme, aby se k tomu komise vyjádřila jasně. A pane předsedo, děkuji za trpělivost. Děkuji paní Megines a teď je na řadě paní Garcia Pérez na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Jak eh, uvidíte, my zde eh, bdíme nad tím, aby pravidla byla respektována, dokonce i ta, která ještě nevstoupila v účinnost. Jsou tady jiné sektory, eh, které by měly respektovat lhůty a pokud bychom pro všechny sektory měli takto uplatňovat stejný metr, tak by to trvalo týdne. Teď se jedná o sektor, který se vztahuje k společné zemědělské politice. Hovoříme o nákladech, ale je třeba, aby ty náklady byly respektovány vzhledem k těm účinným náročným normám. První leden leden 2012, eh, to je eh, dlouhá doba a zdá se, že někteří eh, to nebudou respektovat. Asi 30 výroby produkce je ještě zapotřebí, aby byl plně pokryt unitární trh. To znamená, čerstvá vejce budou dražší. Vejce budou tím pádem nakupována mimo území Unie. Já jenom doufám, že do té chvíle budeme mít větší úspěch ohledně recyklace reciprocity a našich požadavků vůči třetím státům. Je tady celá řada různých manévrů a kroků. Komise musí aplikovat další normy, které jsou v účinnosti. E, tam e, například co se týče dobrých e, veterinárních podmítek a do, tak, dohledatelnosti a tak dále. Děkuji a dalším řečníkem je pan Kalinovský. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. usnesení je jednoznačné. Žádné výjimky, žádné eh, odklady. Komise musí zajišťovat systém sankcí tam, kde je eh, způsob produkce nepřiměřený. A někteří producenti měli 12 let na to, aby se eh, sladili s normami další 8 či 5. A v té druhé skupině Eh, to znamená producenti, kteří měli pouze menší eh, počet let, pět či osm, eh, tak tam prostě si nikdo neuvědomoval, co se přihodí, když si kupuje levnější klece od patnáctky evropské. V praxi dojde k tomu, že bude docházet k dovážení vajec od nosnic žijících v nevhodných klecích ve třetích zemích. A proto by mělo být možné nalézt nějakšení pro ty, kteří nebudou schopni si k 1. lednu 2012 zmodernizovat eh, své eh, klece. A to jsou důvody eh, těch pozměňovacích návrhů. Podle autorů eh, návrhu usnesení eh, ta přechodné, to přechodné období bylo uvedeno v náv- ve, směs, ve směrnici, všichni to znali, věděli a datum 1. ledna 2012 prostě nemůže být změněno. Já doufám, že ti, kteří budou hlasovat pro tento návrh usnesení, budou rovněž těmi, kteří budou proto, aby už tady neexistovala další eh, přechodná období nad rámec eh, roku 2013 eh, ve smyslu přímých pladeb, pladeb podle společné zemědělské politiky, protože my tady máme tyto věci jasně stanoveny legislativou. Děkuji. Děkuji. Az eddigi vita nyilvánvalóvá tette, hogy Mm, ukázalo se, že eh, existuje eh, řada střetu zájmu mezi těmi, kteří již přešli na nový systém a těmi, kteří se do toho dosud nepustili. Kromě toho máme ještě také rozpor mezi novými a starými členskými zeměmi. Já souhlasím s panem Kalinovským v tom, že staré členské země měly daleko větší čas připravit se na změnu a navíc své staré a nevyhovující klece přeprodávali novým členským zemím, přičemž věděli, eh, že za pár let nebudou použitelné. Je jasné, že musíme dodržovat všechna pravidla a je jasné, že Evropská unie vlastním producentům klade na bedra další nevýhody oproti exportérům ze třetích zemí, čili importérům k nám zde neexistují nejen e, jasná pravidla, ale neexistují ani kontroly. Evropská komise chce nyní se dohodnout na něčem, co přináší pouze nevýhody. Pan Papastámko, na minutu a půl, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, já si velmi dobře uvědomuji, že je zapotřebí, aby tady existovalo stejné eh, rovné konkurenční prostředí pro jednotlivé hráče a je třeba se prostě eh, sklonit před těmi přísnějšími předpisy uvedenými ve směrnici, ale zároveň musíme pomáhat těm producentům, kteří na jedné straně eh, se zavázali k tomu, že budou směrnici dodržovat, ale na straně druhé je pro ně poměrně náročné prostě čelit těm nákladům, které jsou spojené s eh, vyrovnání se s požadavky směrnice a eh, pokud eh, to nezvládnou, tak by stejně mělo být možné, aby se na vnitřním trhu tato vejce prodávala a zároveň si uvědomme, že tady budeme i nadále dovážet produkty ze zemí třetích, kde jsou normy mnohem nižší. Takže na jedné straně se tady budou producenti, eh, budou producenti nuceni uzavírat eh, svá zařízení, eh, protože nebudou dodržovat vyšší normu, ale přitom budeme dovážet vejce od producentů ze třetích zemí, kde jsou normy nižší, než je máme my teď. Musíme skutečně Eh, být eh, ostražití a také chránit naše vlastní producenty. Děkuji. Dalším je pan Danelis. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, Přesto, že všichni producenti Evropské unie musí e, dodržovat e, e, podmínky a normy v oblasti dobré pohody zvířat, je jasné, že je vysoké procento producentů, kteří prostě nezvládnou, 30%, kteří nezvládnou se s těmi normy vyrovnat do data, které je určeno. A tady je prostě evidentní, že komisi se nepodařilo přesvědčit producenty, vajec, že toto představuje pro ně eh, určitou výhodu a pokud se to komisi prostě nepodařilo, tak ať už budou ta prosazovací e, pravidla jakákoliv, tak se prostě v tomto směru úspěchu nedočkáme. Myslím, že by bylo zajímavé e, se snažit propojit e, ty náklady s, zaváděním nových obohacených, vylepšených klecí s těmi výhodami. A tak snad by se nám podařilo producenty přesvědčit, aby tu změnu učinili. A tímto způsobem eh, evropské produkty budou prostě spojovány s vyšší kvalitou a eh, zároveň také to budou produkty, které sebou ponesou pečeť lepšího dodržování, lepších podmínek pro eh, zvířata. A pan Lavie je na řadě. Pane předsedo, paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové, Dobré podmínky eh, pro zvířata je téma, o kterém jsme zde v našem zasedacím sále mluvili již často. Je to prostě určitá selekce, kterou eh, Evropský parlament provedl při plné znalosti věci, zároveň s komisí a radou. Je to prostě určitý krok, kterým jsme se rozhodli prosazovat eh, rozumnější, důraznější normy a musíme se toho teď držet a snažit se, aby ta ustanovení, která byla přijata, byla lépe realizována. A je třeba tady opravdu volat po větší odpovědnosti všech hospodářských subjektů, kteří musí adaptovat své e, výrobní podmínky. Je jasné, že nemůžeme e, nějak odsouvat v čase e, ty lhůty a do, nabízet nějaké další přechodné období. Je třeba respektovat dobré podmínky, životní podmínky zvířat. A proto musíme zaprvé myslet na ty, kteří přesto, že existuje krize, přesto, že mají e, problémy s e, hledáním investičních zdrojů, již přistoupili e, k těm nutným krokům a změnám chovatele, kteří se přizpůsobili nebo kteří se teď přizpůsobují, aby lépe respektovali dobré podmínky života zvířat, by měly být vyzdvihováni, privilegováni. A myslím, že v této krizové době je především třeba eh, se dívat na ty a dávat eh, šance těm, kteří eh, se tímto způsobem realizují. Je tady teď na řadě několik řečníků v rámci režimu Catch the Eye. První je pan Nikolesku pane předsedo. Já se nedomnívám, že je dobré, abychom zde hovořili obecně o tom, že členské státy měly eh, desetileté období, protože třeba Rumunsko a bulharsko eh, přistoupily k EU teprve před třemi lety. Nicméně jsou zde pravidla a pravidla musí platit pro všechny. Chtěl bych vyzvat kolegy, aby hlasovali pro pozměňovací návrhy, které předložila skupina EPP je zde vysoký počet producentů, kteří již začali investovat do toho, aby zlepšili své systémy chovu, a nebo se chystají investovat. Nicméně to vše nejde udělat eh, jen tak eh, přes noc a proto také nemůžeme tyto producenty penalizovat. Také bych chtěla ještě říci, že jsou zde producenti, kteří už začali zlepšovat své chovy a týká se to tedy těch eh, konkrétních podmínek. Děkuji, nyní pan Bronz. Producenti ve Spojeném království investovali obrovské částky peněz a to také zvýšilo jejich výrobní náklady, aby se přizpůsobili této směrnice, protože víte, že jsme Spojené království plní podmínky. Proč bychom měli čelit eh, neférové, neférové konkurenci z jiných zemí, který, kteří to neplnili? Jsou zde opatření, nicméně zatím ještě nejsou dostatečně plněná v praxi. Uh, a e, jsou zde, je to v různých 27 zemích, je to plněno různě. Také je zde ještě otázka, zda to bude vymáháno. Nejsem proto, abychom zde, aby Evropská unie stanovovala pravidla pro celou Evropskou unii, ale pokud jsou zde již pravidla, tak by měla platit pro všechny, neměla by zde být výjimky pro některé zemi. Takže jak kamise zajistí, aby země, které neplnily tyto podmínky, nemohly vyvážet vejce do jiných zemí? A myslím si, že naši producenti žádají ochranu dobrých konkurenčních podmínek na trhu. Děkuji, pane Bronxy. Nyní paní Patrol Neves. Děkuji, pane, prezident, eh, děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, dnes hovoříme o tématu, které se týká životních podmínek nosnic. Chci ještě jednou zopakovat, že směrnice musí být eh, prováděna. A tato je dokonce z roku 1999. Myslím si, že jednou z našich hodnot je právě ochrana životních podmínek zvířat. To je jednou z takových hodnot Evropské unie, musíme to dodržovat. Je zde samozřejmě také, jsou s tím spojené velké náklady, například v Portugalsku je to asi 30%, také zde nejsou k dispozici žádné e, fondy, které by se na to mohly využívat. Nicméně se zde snižuje důvěra, e, pardon, je zde také snížený přístup k úvěrům během této krize, takže jsou zde obtížné okolnosti. Některé firmy, některá hospodářství mají problémy a možná, že by potřebovaly ještě více času. Neměli bychom se soustředit pouze na potřeby těch zemí, které už to splnily, protože lidé prostě potřebují ještě více času. Nyní pan Silvestris, prosím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 tak eh, je zcela jasné, že zemědělci musí respektovat směrnici z roku 99. My eh, chápeme ty, kteří už investovali do modernizace klecových chovů a tady to není o tom, aby někteří dostali extra čas my musíme dát všem stejné množství času na to, aby splnili kritéria a standardy. Nelegální produkce, no to ten pojem zní možná dobře. A stejně dobře zní heslo ochrana spotřebitelů. Ale jak to, že ochrana spotřebitelů platí v některých oblastech a v jiných za stolik ne. Já podporuji každé opatření, které pomohou zemědělcům v různých členských zemích, poněvadž já vím, že jsou eh, v současné době eh, problémy finanční. Děkuji. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Pan Rübig. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že musí být všem jasné, že v prvé řadě tady jde o zdraví zvířat a samozřejmě se o zdraví lidi. Eh, my máme také vědecký výbor, eh, tam mimo jiné běží projekt Beta Life, eh, který se zabývá tím, jak zlepšit zdraví zvířat a jejich krmení. V rámci osmého pracovního programu, tedy žádám, aby se komise zasadila o to, aby tyto výzkumné programy byly posíleny, které slouží bezpečnosti potravin a dopadům na zdraví občanů, tak aby do budoucna eh, mohly být pro občany připraveny podklady. Děkuji paní McGuinness. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla zmínit ještě další dva body. Otázka eh, vajec a vaječných skořápek je jasná, je tady velký trh a my musíme vědět, eh, jaké požadavky na označování tohoto produktu budou platit. A proč? Protože do zpracování se dostává čím dál více vajec a já se obávám, že my exportujeme naše staré klece a budeme importovat vejce právě z těchto klecí, ale ze třetích zemí. Já tady nevidím, jaká je výhoda pro Evropskou unii. A druhá věc, paralelní výrobní systémy jestliže máme ty modernizované klece a zároveň zůstane E, starý systém. A to může skutečně způsobit velké škody producentům a tím pádem také spotřebitelům, čili tady opravdu je třeba hledat rovnováhu. Děkuji vám, paní McGinnis. E, někdo další by si prosím přál promluvit? Pokud tomu tak není, dám slovo paní komisařce Vasiliové, aby uzavřela tuto debatu a odpověděla na některé z vašich otázek. Děkuji, pane předsedo. Je zjevné, že zde nepanuje konsensus k této věci. Slyšeli jsme poslance, kteří jsou proti výjimkám a derogacím a na druhé straně jsou tady jiní, kteří naopak chtějí posunutí termínu, prodloužení lhůt. Většinou to závisí na tom, ze které země jsou a jak je jejich konkrétní země na tom s plněním této směrnice. Nyní tedy, jaká je pozice komise. Já chci zopakovat, že od ledna 2012 musí být konvenční klece nahrazeny novým typem klecí nebo nějakým jiným systémem. Proto vejce z konvenčních klecí nebude možno legálně uvádět na trh po lednu 2012. Toto je naše pozice a komise dělá všechno, co je v jejich silách a soustředí se na to, abychom podpořili členské země ve splňování této směrnice. Co děláme konkrétně? Především povzbuzeme členské země, aby zpracovali a naplnili národní plány eh, v tomto směru. Národní plány my skutečně dostáváme od členských států a v těchto národních plánech jsou také uvedeny sankce pro ty, kteří nebudou plnit směrnici. Za druhé, provádí se výměna informací a dohledových praktik mezi členskými zeměmi a vynucování práva. My pořádáme návštěvy expertních komisí a ověřujeme, jaký je stav implementace této směrnice. A samozřejmě organizujeme také setkání s eh, zainteresovanými stranami. Eh, například tady v lednu se odehraje takovéto setkání mezi zainteresovanými stranami a eh, prezentanty členských zemí. A opět jde o to, abychom podpořili eh, provádění této směrnice do konce roku 2011 v členských zemích. Čili toto je pozice komise. V případě, že po lednu 2012 eh, budou přetrvávat nelegálně produkovaná vejce, nebude možné je dostat na trh. A samozřejmě v případě neplnění této směrnice může komise sáhnout k naplnění právních opatření, to znamená zavedení nebo zahájení řízení pro neplnění evropské legislativy. Pak máme také alternativní možnosti. Eh, momentálně je přeskoumáváme tak, abychom zabránili eventuálním mu prodeji nelegálních vajec. Samozřejmě zazněla tady řada dalších komentářů z úst vážených poslanců a já mohu vás ujistit, že se to dostane k pana komisaře Daliho, který bude řešit eh, tyto problémy. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaře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 Děkuji, ano. Já vím, že to je dost neortodoxní eh, si vzít slovo po té, co hovořila komisařka. Mně to vyhovuje, co řekla paní komisařka. Nicméně závěr, že jsme v tomto parlamentu rozděleni v této otázce, není eh, odůvodněný. Já bych ráda, aby se paní komisařka podívala na výsledek konečného hlasování dřív, než vyřkne soud, že jsme či nejsme rozdělení v této záležitosti. Děkuji. Děkuji paní Short, komise tak nepochybně učiní. To znamená, že přerušuji teď naše jednání do 12. hodiny, kdy budeme hlasovat. Point of order, sorry, I didn't see you. Omlouvám se, neviděl jsem vás. Máte technickou poznámku? Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl podpořit to, co řekla kolegyně a také bych paní komisařku chtěl požádat, eh, že by možná eh, určité věci měla mít v písemné podobě. Já si nemyslím, že tento parlament je rozdělen. Ani chvíli si to nemyslím. Rád bych, kdybych eh, slyšel od ní ještě E, písemně, kdyby písemně rozvedla otázku toho dodatečného označování od 1. ledna 2012 a e, právních aspektů e, těchto věcí. To, nebyl, to nebyla technická poznámka, říká předseda, takže rozprava již byla předtím ukonč, ukončena. Bylo třeba toto zmínit před ukončením rozpravy. E, děkuji, pan Rybik. Technická poznámka. Pane předsedo, já jsem jenom chtěl poděkovat e, plánování schůzí. E, myslím si, že je příkladné, že dneska se nám podařilo zvládnout toto čtvrt hodiny před začátkem hlasování, takže dneska tady není takový ten obvyklý chaos. Já vám skutečně děkuji za to, jak jste to organizačně zvládli. Ano, tak by to mělo být vždycky, říká pan předseda. Děkuji vám.